we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and gentlemen, well... Vážení přátelé, dámy a pánové, možná to je příliš daleko, když řeknu, že máme úplně novou éru v spolupráci Čeká nás tedy eh, diskuse mezi výborem eh, pro kulturu a výborem pro průmysl, inovace a výzkum. My teď vlastně eh, tady předkládáme úplně nové téma a tím tématem je kreativní průmysl. Dnes máme před sebou už druhé společné zachová, zasedání s výborem Kult Eh, kde budeme diskutovat o 391 pozměňovacích eh, návrzích, který, které se týkají právě tohoto tématu kreativních průmysl, kreativního průmyslu. Takže vítám všechny kolegy za výbor eh, pro kulturu, zejména také jeho paní předsedkyni, paní Kostu. Vítejte mezi námi, já vám samozřejmě ještě dám prostor promluvit. my budeme společně spolu předsedat eh, tomuto dnešnímu výboru. Já hned předám slovo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Bosku. Je mi potěšením, že budu spolu předsedat tomuto zasedání. Jsem vděčná za to, jak dobrou máme spolupráci mezi výborem ITRE a KULT. Této strategii jsme vdechli úplně nový život. Chceme zdůraznit a podpořit dva důležité aspekty. Jednak je to strategie komise, která má 10 priorit a mm, Přitom tam chybí slovo kultura a to je opravdu škoda, protože na kontinentě, jakým je Evropa, eh, by to chybělo. Kultura je pro nás pro všechny obrovsky důležitá. I zde v Evropském parlamentu my si vážíme role, kterou právě kultura, kreativita, duševní a duševní vlastnictví hrají v Evropě, protože to vede potom k hmotnému bohatství i na druhé straně. Takže je to důležitá součást strategie, která chce být udržitelnou a inkluzivní. V tuto chvíli ovšem udržitelná ani inkluzivní není. Všichni tedy víte, že kultura má dvojí hodnotu. Jednak je to tedy hodnota týkající se osobního rozvoje, ehm, podpory evropského dědictví a diverzity, ale také na druhé straně to vede k, i k hospodářským inovacím a má to dopad i na jiné sektory. Takže vlastně ten eh, dopad je potom i průmyslový. Takže tato zpráva mm, vytváří jakýsi rámec, vzala si za výchozí bod eh, ten, eh, tu zelenou knihu, ale rozpracovala ji. Průmysl ehm, zaměstnává obrovské množství lidí a vytváří velké procento evropského HDP. Ale přitom jsou to hlavně malé a střední podniky, které působí v tomto sektoru, takže my si musíme znovu podívat na evropské průmyslové politiky z tohoto úhlu pohledu. Musíme myslet na hmotné bohatství, které vytváří i kreativní průmysl. Nesmíme zapomínat na to, že řada firem, které vůbec neposkytují kulturní ehm, služby či zboží, mají kulturní složku protože jsou nějak napojeny eh, na eh, tento kreativní průmysl. Za výbor eh, Kult bych chtěla poděkovat spolu s pravodajům a také stínovým zpravodajům, tedy panu Eleremu a Ehlerovi a Morganovi. Máme před sebou tedy obrovské množství pozměňovacích návrhů, které musíme projednat. Už máme k dispozici i významné mm, kompromisní návrhy. Hlasování proběhne 10. listopadu a <clears throat> poté nebudeme moci postoupit ku předu. Ráda bych také poděkovala Evropská, Evropské komisi za spolupráci. Děkuji jak DG eh, pro kulturu, tak DG Grow. A nyní zase vracím eh, předsednictví panu Buskovi. <clears throat> Děkuji. Naše spolupráce určitě nebude těžká, shodneme se na všeobecném přístupu, takže víme, že mm, máme sdílené kompetence, máme 391 pozměňovacích návrhů, to je opravdu hodně, hodně práce pro spravodaje, stínové spravodaje, eh, co se týče hledání kompromisů. Chce to eh, jakési komplexní, eh, kom, kompromisní návrhy a je tedy přirozené, jak už říkala Silvia, že nyní dáme slovo zpravodajům. Nejprve dám slovo Luigimu Morganovi, který je spoluzpravodajem za výbor Kult. Máte slovo na pět minut. A potom eh, dostane slovo druhý spoluzpravodaj a potom kolegové, ale ti už jenom na tři minuty. Presidente, mi unisco innanzitutto. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem, kteří s námi spolupracovali. Teď mám na mysli zejména stínové zpravodaje, ale samozřejmě také sekretariát a e, předsedy obou výborů, protože jsme zde měli společnou politickou vůli. Je obrovsky důležité říct, že tato zpráva vyvolala velký zájem. A to říkám proto, že bylo potvrzeno, že tvořivý průmysl je obrovsky důležitý pro rozvoj a růst v Evropské unii. Je důležitý také pro zaměstnanost, a to zejména mladých lidí. Zmínili jste těch 391 pozměňovacích návrhů. Budeme muset ještě asi přidat několik za eh, právní výbor, jejich asi 50, které odhlasovali dnes dopoledne. Nyní, když jsme je tedy obdrželi, tak se je snažíme tedy také, budeme snažit zvážit. Co bych tak řekl k těm pozměňovacím návrhům? Asi tolik. Eh, jsem, eh, jsme potěšeni, protože většina těch pozměňovacích návrhů, které kolegové předložili, jsou oblasti, které bychom do toho rádi zapracovali, ale nemohli jsme, protože jsme samozřejmě se potýkali s omezením délky toho textu. Takže vlastně ty pozměňovací návrhy přináší přidanou hodnotu, se kterou souhlasíme. Kolegové na obou e, výborech znovu potvrdili politické zaměření. A to je důležité, protože potřebujeme koherentnost a konsistentnost e, v celé této oblasti potřebujeme opravdu komplexní eh, politiku pro tvořivá odvětví. Potřebujeme dlouhodobou vizi. Nesmíme zapomínat na financování a ochranu eh, tohoto průmyslu a to je tak, by mělo být také součástí evropských klíčových strategií. Všichni víme, že asi 90 společností v tomto sektoru zaměstnávají méně než 9 zaměstnanců, takže to jsou mikropodniky. Tady v případě takovýchto malých podniků jde opravdu jenom o pár zaměstnanců, které zaměstnávají. Snažili jsme se vytvořit kompromisní návrhy, které zajistí, aby ta zpráva eh, se dobře četla, aby byla tedy i eh, uživatelsky přístupná. Máme 33 teda eh, kompromisních pozměňovacích návrhů, které navrhujeme, ještě některé připravujeme na základě tedy těch nových pozměňovacích návrhů ze, ze strany právního výboru. Tady vlastně jde zejména o otázky copyrightu mým úkolem a úkolem pane Eilera bylo to všechno nějak propojit, tak abychom vytvořili dobře strukturovaný, koherentní text, který by nám pomohl dosáhnout cílů, které jsme si vymezili. Chceme, aby všechny tyhle ty věci se staly eh, realitou. Potřebujeme nastartovat správné typy politik, abychom toho dosáhli. Podívejme se na obsah. Zapracovali jsme všechny návrhy, tak abychom dokončili ty původní odstavce. Tady jde zejména o strategické cíle, jako vzdělávání, školení, podnikatelské dovednosti, učňovské prognary, eh, prohlubování evropského savoir-faire, potom copyright a tak dále a tak dále do větších eh, detailů už zacházet nebudu, protože nechci eh, zapírat více času. Eh, také jsme ještě zapracovali některé takové pododstavce, co se týče třeba otázek zaměstnanosti, mm, podnikatelek, žen a tak dále. Byly ale i pozměňovací návrhy, které nemůžeme přijmout, protože jdou proti celé té politické myšlence, která je v jádru e, naší zprávy a opravdu by to znamenalo e, zásadní změnu toho původního dokumentu. S tím zpravodajem už jsme tedy rozeslali e, naše návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, zaslali jsme je i sekretariátu a jako obvykle stinovi zpravodové budou eh, konzultovat své politické skupiny, zašlou nám eh, připomínky a očekáváme, že eh, všechny tyto připomínky teda obdržíme do 14. října, což nám dá prostor k tomu, abychom to ještě celé jednou znovu prošli a pokusili se předložit na základě toho další návrhy. Chceme, aby výbory kult a ITRE hlasovali 25. října. To už se bude hlasovat tedy o konečném textu ve Štrasburku a doufám, že to dobře dopadne a potom vlastně už to jenom budeme muset stylisticky doprac, dozapracovat a eh, už budeme mít tedy kompletní text. Já jsem opravdu eh, zvědav na eh, připomínky kolegů, tak abych přesně věděl, jakým směrem jsme se vydali. Děkuji mnohokrát a nyní za výbor ITRE dám slovo našemu kolegovi Kristiánovi Ehlerovi. Máte slovo. Pane předsedo, paní předsedkyně, to, co zažíváme v politickém životě zřídka kdy, mohu se naprosto připojit tomu, co právě řekl pan Morgano. Já vlastně nechci moc eh, doplňovat. Domnívám se, že oba výbory velice opatrně nakládají s návrhy eh, vždy toho druhého výboru. Pro nás bylo zajímavé, celé to téma vzdělávání a školení a jeho silnější zohlednění. A to, co jsme společně viděli, je, že hovoříme nejenom o budoucnosti, ale že eh, v EPSI začíná naše společná iniciativa v tématu kreativita, dává, dáváme dohromady finanční prostředky, čili nehovoříme o budoucnosti, ale o, o vybavení toho, co z části již máme. A to je vlastně vzájemný slib, že budeme spolupracovat do budoucna na výhledu fondů. Chceme se o tom bavit ještě v té střednědobé perspektivě a také o programech které, a fondech, které vzniknou ještě později. Eh, jedná se o rozšíření možnosti čerpání prostředů, eh, prostředků Creative Europe, čili kreativní Evropa a e, ve výboru pro průmysl v diskusích o novém výzkumném rámcovém programu chceme daleko silnější, silněji zohledňovat právě toto téma kreativního průmyslu. Přebíráme tedy odpovědnost za společný požadavek obou našich výborů a dnešní setkání představuje v tomto směru pozitivní krok já jako Němec nejsem tak zdvořilý jako kolegové Italové. Ty záležitosti, které jsme zamítli, a to tady musím zdůraznit, eh, jsou bohužel určitou tendencí předkládat pozměňovací návrhy nevztahující se na zájem, ale které spochybňují evropskou myšlenku. A myslím si, že tady k tomu máme společný názor a to říkám, domnívám se za obě velké politické skupiny v parlamentu, že něco takového ze zásady odmítá neříkáme. A mm, prostě nevidím nic smysluplného v parlamentní práci používat každou práci, eh, eh, jakoukoliv práci, proto aby se spochybňoval evropský projekt. Nikde není akceptance mm, Evropy větší než právě v oblasti eh, kreativního průmyslu, filmového průmyslu a průmyslu s luxusním zbožím. Včera jsme s takzvanou interskupinou, kterou jsme založili, hovořili především s kolegy z výboru pro kulturu, taky z výboru pro průmysl a uspořádali jsme tady velkou konferenci, kde se účastnilo 400 osobností z oblasti průmyslu, zástupci velkých průmyslových koncernů, Eh, zástupců těžkého průmyslu, eh, až po autory, autory scénářů, jiné zástupce z oblasti filmu. A zřídka kdy eh, byla tak zdůrazňována důležitost společné Evropy jako při této včerejší akce. Proto se domnívám, že to, co v této zprávě ještě jednou píšeme, tak důležité. Včera znovu ještě Evropská komise zdůraznila, že sektor kreativního průmyslu je největší sektor v Evropě, dokonce větší než automobilový průmysl. A komise pod vedením předsedy Junckera ještě jednou zdůraznila eh, a upozornil na to i pan předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie, eh, jak důležitá je oblast kultury a bude prioritou i do budoucna. Je to prostě jedna z velkých hospodářských příležitostí Evropy, právě kreativní průmysl. A zároveň, když se podíváme na definice, co Evropa je, tak tato kombinace kreativní průmyslu, no něco takového neexistuje v žádné jiné oblasti, eh, protože eh, tady máme velkou možnost pro budoucí rozvoj Evropy. Chtěl bych velice poděkovat spolu zpravodaji a chci velice poděkovat obou oběma spolupředsedům, že umožnili toto setkání. Zejména děkuji paní předsedkyni Kosta, která nám umožňuje uh, spolupracovat tímto způsobem a to je relativně nový způsob spolupráce pro náš společný cíl, aby tato zpráva neměla za důsledek jenom hlasování v plénu, ale aby skutečně jsme mohli uvést v život první kroky a perspektivu pro kreativní Evropu a mohli jsme vyčerpávat fondy určené k tomu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Ehlere, a dovolte, abych poděkoval oběma kolegům za jejich krásný příklad vynikající spolupráce a naprostou otevřenost jeden vůči druhému. Děkujeme mnohokrát. A teď se obratím na stínové zpravodaje eh, podle jednotlivých politických skupin. Za SAD za výbor ITRE máme jako stínového zpravodaje Jose Blanco López. Mohu vás požádat, abyste se chopil slova? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval za zprávu obou zpravodajů a rád bych také zdůraznil na prvním místě hodnotu předložených pozměňovacích návrhů, které zcela jistě obohadily hloubku a hodnotu zprávy jako takové tak jak se to odráží i v těch kompromisních návrzích, na kterých pracujeme. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval za práci, která probíhá jak ze strany zpravodajů, tak ze strany vše, celých jejich týmů, eh, protože eh, pracují eh, velice analyticky. A zejména kompromis týkající se sociopracovních podmínek zaměstnanců kulturního a kreativního průmyslu. Jak už jsem zdůraznil v první výměně názoru, opravdu se domnívám, že tento rozměr mm, který je obsažen ve zprávě i díky pozměňovacím návrhům, které jsem předložil, budou zobrazeny i v kompromisech, na kterých se domluvíme. V, tomto v jednom kompromisu se například objevuje žádost na adresu komise, aby předložila ambiciozní legislativní balíček týkající se mobility, která by navrhla adekvátní řešení pro problémy mobility v rámci Evropské unie právě pro zaměstnance kulturních a kreativních průmyslových odvětvích, aby mohla být provozována i výměna s třetími státy za respektování zásadních sociálních a pracovních práv. Členské státy se žádají, aby rozvíjeli či aplikovali právní a institucionální rámec pro umělecké kreativní aktivity, Eh, včetně odpovídajících smluv, sociálního zabezpečení, zabezpečení v nemoci, přímé a nepřímé zdanění eh, za splňování evropských smluv. A na závěr bych rád řekl, že je absolutně nezbytné podle mého názoru některé kompromisy ještě dopilovat v souvislosti s jiným tématem, které je rovněž důležité, a sice spravedlivé odměňování autorů a výtvarných umělců, abychom opravdu hodnotili eh, jejich práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego, za vaše připomínky a za EKR je stínovým zpravodajem pan Evžen Tošenovský. Eh, mohu vás požádat o slovo, prosím pěkně, kolego. Cedo, já bych se, jinak bych omluvil našeho stínového zpravodaje, takže budu vystupovat jako koordinátor. Eh, určitě se připojuji ke kolegům, kteří zde eh, zdůrazňují význam eh, kreativního průmyslu. Možná ten návezev je velmi drsný, když se jedná o, o umění a živé umění, ale myslím si, že vystihuje i to, co v umění je. Moje maminka byla malířka, takže celý život jsem vyrůstal v prostředí uměleckém, ale umění je nositelem ohromné ekonomického, ohromného ekonomického potenciálu, který v Evropě má dlouhou historii, tak jako možná ta historie takto pojímaná není skoro nikde ve světě a neměli bychom proto na to ani zapomínat, že umění není jen ten obrovský intelektuální náboj a a rozšiřující vědomostní pro lidi, ale nese sebou skutečně mnoho ekonomických atributů, eh, hlavně do budoucna. A když se podíváme na cokoliv kolem sebe, tak v každém každé věci je kousek umění, každý designový eh, prvek eh, pro lepší pohyb v sobě zachovává určitou tradici, a je nositelem. Proto si myslím, že je velmi důležité se této věci věnovat, dát jí správný název a vůbec se nebát, tak jak jsem začal tím strašným názvem eh, kreativní průmysl, vůbec se nebát toho, že za uměním je ta ekonomická složka velmi důležitá a mnoho věcí žene dopředu. Takže těším se, že zpráva bude skutečně obsáhlá a bude pokrývat eh, to, co je v historii Evropy tak důležité a možná nejvíc spojující napříč všemi členskými zeměmi. Děkuji. Uh, thank you very much, uh, eh, Mr. děkuji. Mnohokrát, pane Tošenovský, děkuji, Evžene. Máme tady mezi námi také stínové zpravodaje za EPP. Tentokrát z výboru pro kulturu, prosím pěkně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jako stínový zpravodaj EPP ve výboru pro kulturu bych chtěl mm, velice rád poděkoval panu Morgánovi, za eh, výbornou spolupráci na této zprávě eh, týkající se koherentní politiky pro kreativní průmysl. Eh, naše práce na kompromisích nám umožňuje také zabudovat naše pozměňovací návrhy, které jsme předložili za výbor pro kulturu. Vzdělávání je nesmírně důležité, stejně tak jako ochrana intelektuálního vlastnictví, eh, autorské právo. A eh, pak mám otázku týkající se vypuštěný kompromisu eh, k odstavci 9 o podporování spolupráce mezi jednotlivými odvětvími. Z našeho pohledu je mobilita nesmírně významná a mm, Eh, měla by být zabudována v této části textu, nemělo by to být vypuštěno. Děkuji vám mnohokrát. A eh, většinu máme tady stínové zpravodaje, stínové zpravodaje, pardon, eh, kteří nepřišli na naše zasedání z jiných politických skupin, ale teď tady máme stínovou zpravodajku za výbor ITRE. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Jménem Alde chci poděkovat eh, oběma zpravodajům za dobrou práci na této složce. Vítám ten vysoký počet pozměňovacích návrhů a příspěvků, které k této zprávě máme. Mé vlastní příspěvky se soustředí na výzvy, před kterými kreativní průmysl stojí v digitální éře. Tento sektor prochází signifikantní digitální transformaci a je potřeba zajistit, aby mohli využít všech výhod této transformace. Vývoj nových biznisových modelů, platform a inovativních digitálních nástrojů nabízí nové možnosti pro rozšíření kulturního obsahu, nabízí také nové formy remunerace umělců. Proto si myslím, že by se tato zpráva měla daleko více soustředit na digitalizaci tohoto sektoru. E, jsem přesvědčená, jsem přesvědčena, že tradiční výzvy, jako jsou rámcové podmínky vzdělání a dovednosti v oblasti financování, jsou neméně důležité, ale přesto si myslím, že je potřeba soustředit se na nové výzvy, které přicházejí společně s technologickou proměnou tohoto sektoru. Jak už zde rovněž zaznělo, a zaznělo to mnohokrát v minulosti, kulturní a kreativní průmysl hraje velice výraznou roli v našem hospodářství a proto je potřeba zajistit, aby zůstaly i nadále v popředí globálních změn a inovace. Je potřeba umělcům a tvůrcům dát možnost a nástroje vymýšlet nové inovativní myšlenky a měnit je na úspěšné projekty, aby to byly firmy, které jsou umístěny a zůstávají v Evropě. Je potřeba zajistit, aby výsledek této zprávy byl takový, jaký má být. Musí to být důležitý budíček pro tvůrce politiky, aby pomohli eh, kreativnímu průmyslu a nejenom sbírka odstavců. Velice se těším na spolupráci na této zprávě, na tomto cíli. Děkuji vám mnohokrát. Jménem frakce ALDE promluvila paní Mlinár a teď jdeme na zelené. Konkrétně je to Michel Raimon, stínový zpravodaj v ITRE a stínový zpravodaj v KULTu, což je velice chytré řešení. Eh, nicméně dnes odpoledne pana Raimone nahradí pan Maragall který, jak chápu, opět zastupuje oba dva výbory. To je skutečně opět velice efektivní řešení. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem člen výborem ITRE a náhradník ve výboru KULT. ale je to také složitější, protože je tady taková ta dvojí přináležitost. Tak když dovolíte, přejdu do španělštiny. Um, vamos a kdo? yo Domnívám se... No, Rád bych připojil několik připomínek osobních, jinak není mnoho co připojit k tomu, co tu zaznělo. Je jasné, že ukazujeme na to, že máme naprosto jasnou tradici v Evropě, když hovoříme o politické kultuře a když hovoříme o průmyslové politice, ale nikdy až do teď tedy nezazněl příhodně eh, ten koncept či ta koncepce propojení obou oblastí. Když hovoříme o průmyslové politice, hovoříme o efektivitě, technologii, energetice, optice a tak dále. Ale já si myslím, že tato zpráva se snaží propojit obě oblasti i ze strategického hlediska a je to velice zajímavý pohled eh, z hlediska evropského, nejenom z hlediska jaksi politického, či z hlediska jednotlivých politických skupin. Eh, domnívám se, že stojí za zmínku. Zpráva začíná definováním koncepce kreativního a kulturního průmyslu, ale je tady deset řádek. A to je špatné znamení, neníž pravda? A zcela zjevně tady je určitá potíž pro identifikování jasné toho konceptu. A mm, tato komplikovanost koncepce se potom projevuje i v dalších záležitostech, jako například v nezbytnosti počítat s přesnými indikátory, se srovnatelnými údaji, protože tady máme poměrně širokou interpretaci v jednotlivých státech. Nikdy si nejsme jisti, zda hovoříme o tom tež, když hovoříme o kulturním a kreatickém průmyslu v jedné každé zemi a proto jsme předložili některé pozměňovací návrhy eh, k otázce koncepce. Když se podíváme, že 7,9 eh, eh, evropského HDP tvoří kreativní průmysl, no to si myslím, že nemá zrovna velkou vypovídací hodnotu, protože to není příliš precizní, příliš přesné, čili není to moc užitečné. A je to tedy důležité, proto jsme předložili tento pozměňovací návrh. Za druhé, přístup eh, k financím, a to se také objevuje ve zprávě z evropského hlediska. To vypadá tak, že je třeba optimalizovat rozpočtové položky věnované kreativním a kulturním průmyslovým odvětvím, které nejsou ještě zcela defikované, pardon, definované. Právě protože ta definice není zcela jasná, je tady potíž přiřazovat to k těm jednotlivým rozpočtovým položkám. Není to tak snadné, takže e, jistě mm, se vyplatí obrátit se na komisi v tomto ohledu, aby e, předložila jasnější definici této oblasti a v tomto smyslu jsem předložil já svůj pozměňovací návrh. A třetí připomínka, už se blížím k závěru, pane předsedo. To se ubírá podobnou mm, e, cestou jako směrnice o audiovizuálních dílech. Mm, je třeba vytvořit koherentnost a komplementárnost mezi oběma, aby tato iniciativa poslanců mm, znamenala, že věci budou dány do správného kontextu a jedna nenarušovala druhou. To ehm, objevuje se tady také ne, zdůraznění internetu, digitálních jevů a tak dále. Otázka, jak nakládat s autorským právem, na to už upozornili kolegové. No a ještě možná romantická připomínka. Tento sektor kreativního a kulturního průmyslu je něco, co definuje Evropu. Je to něco, co vytváří představu o Evropě a její imič nejenom pro nás, ale pro, celou, pro celý svět. Proto je tak důležité, abychom rovněž hovořili o ochraně, o reálné, skutečné, efektivní pomoci, která pomůže pokročení a posílení tohoto průmyslového odvětví i z ekonomického aspektu. E, protože není možné, aby se to všechno jenom dotovalo, protože to může znamenat velký přínos i pro hospodářství. Uh, thank you. Děkuji vám. E, děkuji vám, pane kolego, za to, že jste tak velice jasně vyjádřil názor zelených v obou těchto výborech. A teď, pokud vím, pan kolega Kohlíček eh, z GUE učiní totéž, nahrazuje Joao Ferreiru a Martinu Michels eh, jako stínové zpravodaj. Prosím, máte slovo. Eh, já bych spíš přičinil několik poznámek z pohledu mě jako občana České republiky, protože já jako sklář pochopitelně musím říci, že eh, průmysl a umění se právě v mém oboru krásně snoubí. A protože jsem se léta zabýval i dopravou, podívejte se na ty krásné dopravní stavby, které vidíte všude okolo sebe. Podívejte se na nádraží, podívejte se na moderní letiště nádherných tvarů. To je všechno součást naší kultury. V 19. století žádná velká průmyslová stavba se neobešla bez architektonického stvárnění. Konec konců v 30. letech Bauhaus a ve 20. letech, který propagoval čisté linie, to byla součást naší kultury a přitom to byla řada obrovských průmyslových staveb. Přijďte do Zlína, podívejte se, co všechno bylo vybudováno v rámci průmyslové výroby. Ten obrovský blok uprostřed města. Přijďte se podívat na moderní hotel, eh, kombinace cihel betonu. To je přece kultura jako taková, přitom je to průmyslový design, přitom je to architektura, je to něco, co dává obrovský náboj celému tomu místu. Stejně když pojedete po dálnici z České republiky do Německa a potom do Francie, zjistíte, že mosty mají úplně jiné tvary. Podívejte se na ty krásné tvary těch obrovských mostů, které spojují Dánsko se Švédskem. Podívejte se na eh, tunely metra, na stanice metra. To je průmyslový design, to je kultura spojená s průmyslem, tak jak to má být. A v mém oboru ve skle každé muzeum má obrovské množství průmyslového skla, ať už je to staré sklo, nebo to nejnovější. A zase je to na jedné straně průmyslový objekt a na druhé straně je tam v tom kus výtvarné práce. Stejně je to i v porcelánu, což jsou oboje naše české tradiční produkty. A průmyslový design obecně si zaslouží, protože je to právě na pomezí mezi kulturou a mezi průmyslem, abychom se mu daleko více věnovali. Samozřejmě každý stát to má ochráněno nějakým způsobem, jsou zde možnosti průmyslových vzorů, přihlášení a podobně, ale do toho bych se nerad pouštěl, to patří někam trošku jinam než do našich dvou výborů. Takže kultura a průmysl to jsou věci, které jsou tradičně spjaty a jsou spjaty právě v Evropě a zvláštním způsobem v každé jednotlivé zemi, protože ta jednota v různosti právě zde na tom pomezí je nejzajímavější. A proto také lidé, spousta lidí jezdí do Evropy a nakupuje naše krásné výrobky, chodí se dívat na ty naše krásné stavby a nemusí to být jenom divadla a katedrály, ale i ty průmyslové stavby, které mnohdy si zaslouží, aby byly dokonce i na pohledech z významných míst celé Evropy. Takže já si myslím, že dobře, že ty dva výbory se tady sešly, že se podobná zpráva vypracovává a věřím, že tím jenom podpoříme tu zvláštnost Evropské unie, kterou si mnohdy ani naši občané neuvědomují. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Děkuji vám, pane kolego. Děkuji, pane eh, kolego. Tak jste se opravdu přiblížil eh, hlavně výboru pro kulturu, ještě více než výboru pro průmysl, hlavně svým podáním. Dobrá, takže vyjádřili se e, zpravodajové, e, stínoví zpravodajové. Tím máme za sebou první část rozpravy. Nyní se tedy obracím na e, paní Kostu, aby zase převzala předsedání. O slovo se přihlásila paní Beres. Nevím, zda se přihlásil ještě někdo další. Hmm. Takže hmm, potom ještě bude mít prostor znovu zpravodajové a komise. Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já blahopřeji oběma výborům za to, že pracovali na této zprávě z vlastní iniciativy, protože si myslím, že je to v příhodnou dobu. Hovoří tato zpráva o kultuře, ale také hodně o ekonomice a také hodně o politice. Nacházíme se v okamžiku, kdy hledáme prostor pro hledání evropských hodnot v kulturní a v kulturní oblasti jsme je naprosto jasně identifikovali už dlouhou dobu. Ehm, ehm, Evropská unie má obrovský potenciál výtvarné hodnoty, který ještě nebyl eh, vyčerpán a tento potenciál je neuvěřitelný. A je třeba to také dávat do širšího povědomí veřejnosti. Já možná používám velká slova, ale je to skutečně v souladu s těmi výzvami, kterým čelíme. Pohleďme na globalizaci, eh, která vlastně vedla ke stroskotání eh, k určité ztrátě smyslu pro celou řadu našich občanů. A podívejme se na tu bohatou kulturu, o které hovořili předřečníci. Evropská unie se nemůže uspokojit s tím, jak to dělala v posledním mandátu, jenom vypracováním bílé knihy o kulturním a kreativním průmyslu. Potřebujeme zcela konkrétní akce. E, někteří kolegové říkali, že je třeba zaobírat se používám aplikací směrnic, příslušnými, příslušných směrnic, to je důležité, jistě, ale e, tyto směrnice nejsou prioritou této zprávy. Tato zpráva se chce specificky zaměřit na identifikaci celého toho odvětví, o kterém hovoříme, tedy průmysly, kreativní a kulturní. A ono to není tak snadné to identifikovat, e, protože musíme také z kulturního aspektu připustit, že to zároveň může být e, průmysl, ale to není vůbec nic degradujícího e, hovoříme-li o nějaké kulturní akci nebo kulturním předmětu. A druhý aspekt, který je velmi kritický, domnívám se, to je aspekt financování na evropské úrovni. Protože vidíme velice dobře, že snoubení finančních potřeb kreativního a kulturního průmyslu potřebuje Mm, určitou specifickou ekonomiku. No proč to říkám? Když hovoříme o kulturním a kreativním průmyslu, a proto tady trvám především na otázce definice protože je to velice široký pojem na jedné straně, kde tady je obrovská diverzifikace profilů, nejenom v jednotlivých segmentech, na, kterých se tedy týká, ale protože eh, tady máme třeba, co já vím, k tomu patří i kolekce módní a všechno možné, mohla bych tady jmenovat stovky příkladů. Malíři, fotografové, Máme tedy obrovskou širokou paletu, ale všechna tato kulturní, všechny tyto kulturní oblasti potřebují být zahrnuty do toho. Takže hodně odvahy přeji našim spoluspravodajům. Mějte kunáž pro to, abychom vypracovali výbornou zprávu tady v Evropském parlamentu. Grazie, e credo che non ci Děkuji. Nikdo další se už nehlásí. Takže já sama k tomu něco řeknu a potom dám slovo eh, komisi a zpravodajům v tomto pořadí. Já mám dvě připomínky. navážu na to, co už zde zaznělo. Někteří kolegové hovořili o tom, že je eh, potřeba mít jasný rámec, který zahrnuje taky audiovizuální odvětví, ale také to platí vlastně pro odlišnou povahu eh, odvětví. My vlastně máme mm, tu zelenou knihu, která jasně definuje ten, eh, to tvůrčí odvětví, kreativní průmysl, Samozřejmě eh, je tam velmi silná kulturní a kreativní složka, ale vlastně jde o to, že se tam vytváří eh, kreativní eh, produkty zboží, ale také vlastně jde o kulturní kreativní obsah, jakýsi savoir-faire, ale možná ten samotný výsledek potom není kulturního typu. Takže tady vidíte, že vlastně panuje určitá rozmanitost i když vždy je to nějak navzájem propojeno. Ale je to tedy v podstatě, eh, vyžaduje to tedy jakýsi průřezový přístup napříč eh, různými odvětvími. Zpravodaj pro implementaci eh, tvůrčích odvětví a také Evropská komise by nám, tedy oba zpravodajové by nám mohli potom poskytnout více informací o jakémsi nástroji mm, pro kreativní Evropu a využití Evropského investičního fondu. Protože už brzy se dozvíme, kdo bude moci čerpat tyto půjčky. Hmm Máme totiž opravdu velké množství těchto malých podniků, které chceme podpořit. Musíme mít opravdu širší vizi. Už to tady zaznělo. E, už se kolegové obrátili na Evropskou komisi s požadavkem, aby předložila jasnou finanční politiku, která by zapracovala i potřeby tohoto odvětví. Samozřejmě potom máme rámec do roku 2020, strukturální fondy eh, a další nástroje, ale ještě jednou říkám, nesmíme zapomínat eh, konkrétní povahu tohoto odvětví která je, řekněme, eh, trošku netypická. Mě velmi potěšilo, když eh, předseda Juncker říkal, že jsou eh, eh, umělci jak, jakousi perlou na koruně Evropy. Já nyní hned předám slovo Evropské komisi. Máme zde zástupce za DG Grow a také DG pro vzdělání a kultury. Takže prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Několik slov za komisi. My bychom rádi poděkovali oběma zpravodajům. E, podporujeme jejich zprávu. Podporujeme žádost pro dlouhodobý politický rámec pro tvůrčí odvětví. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, podporujeme ty pozměňovací návrhy, které byly zmíněny oběma spoluspravodaji Ještě bych chtěla upozornit na některé iniciativy na eh, komisi, které právě probíhají. Uvědomujeme si, že je potřeba udělat ještě více, ale co se týče vzdělávání, máme program Erasmus, potom máme takzvané Knowledge Alliances, kde je prostor pro eh, hledání eh, podniků a umělců, aby navzájem spolupracovali. Potom máme takzvané skills alliances, kde se vlastně jde o, o propojení ehm, schopností, dovedností také v rámci Erasmus+. Eh, odstartovali jsme také iniciativu, která má za úkol ehm, podporovat eh, nabývání eh, dovedností u mladých lidí. Tady jde zejména o podnikatelské dovednosti. Zmíním síť mladých evropských podnikatelů v Evropě a ve zbytku světa, kde se snažíme podporovat získávání vědomostí od, eh, od kolegů, takzvané peer learning, eh, to znamená vzájemnou podporu mladých podnikatelů. Potom máme také otázku eh, spravedlivého odměňování. Tato věc ještě není řešena v rámci legoračního rámce a teď vlastně tedy máme velmi dobré výsledky to platí také pro eh, autorská práva. Zde je potřeba, abychom odměňovali kreativitu a eh, poskytovali pobídky pro vytváření inovativních přístupů. Ale to se řeší v jiném rámci. Eh, potom spolupráce napříč různými odvětvími. Ano, určitě jsme velmi rádi, že pan Eller navrhuje navýšit financování pro kreativní Evropu, to je, je samozřejmé. Co se týče toho rámce, který zmínila paní předsedkyně, už v roce 2012, když jsme spolu s DG Grow a DG Enterprise tenkrát tedy eh, eh, zveřejnili zprávu pro eh, tvůrčí odvětví, zdůraznili jsme důležité strategie pro různé úrovně zprávy. Dnes dopoledne jsme se setkali s zástupci regionů na um, události, kterou uh, organizovala, uh, organizoval kolega z DG Grow. Tady vlastně jde vlastně o chytrou speci- specializaci uh, v různých regionech a právě i pro tvůrči odvětví. Ta doporučení, která jsme tenkrát předložili v roce 2012, eh, si regiony vzali za své a opravdu se zaměřili právě na ty chytré specializace a tento typ strategií. Eh, přistoupili velmi strategicky k eh, inovacím a už vidíme opravdu implementaci přímo na místě. Poslední věc, připravujeme rok Evropského kulturního dědictví, to je rok 2018 a právě zde bychom se měli zaměřit eh, jako na prioritu na tvůrčí odvětví. Neměli bychom tedy zapomínat, že právě eh, kulturní eh, dědictví právě patří, spadá pod tvůrčí odvětví a hodnota kulturního dědictví je tedy důležitá nejenom pro společnost jako takovou, ale i pro ekonomiku. Ehm, Máme teď uvolněny velké fondy pro eh, také z Horizontu 2020 právě na eh, podporu eh, té hospodářské stránky kulturního dědictví. Děkuji. Děkuji. Já jsem samozřejmě chtěla zmínit rok kulturního dědictví, na který se všichni určitě těšíme. Já bych rád připomněl, že výbor si naprosto uvědomuje nezbytnost ekonomie, která je tak strategická právě v průmyslu. V kulturním a kreativním průmyslu umožní to také vytvořit další pracovní příležitosti a umožní to konkurence, zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, jak již poznamenala naše kolegyně. Pracujeme zejména na třech pilířích zlepšení normativního kontextu, který byl příznivější pro investice, lepší využívání evropských fondů pro podporu tohoto sektoru a vzdělávání pro tento sektor. Co se týče eh, legislativního rámce, víte, že v současné době se pracuje na revizi směrnice eh, Eh, pro autorská práva, čili ochranu duševního vlastnictví. Uvědomujeme si, že eh, je to jedno z nejdůležitějších témat pro naši hospodářství, protože tady je také eh, černá ekonomika v této oblasti je třeba podívat se také na dohody o digitální platformě. Druhý pilíř, ano, to, připomně, to připomněla už moje kolegyně, dokonce dnes dopoledne jsme se setkali s více než dvou sty zástupci z průmyslu a kultury, kteří pracovali na platformě, která byla založena z Evropské komise z dvou generálních ředitelství je to tedy platforma, kde se doporučuje regionům lépe využívat strukturální a jiné fondy pro podporu za účasti soukromé, soukromých investic. A také je třeba lépe využít Evropský strategické, Evropského strategického investičního fondu. My jsme přesvědčeni o tom, že kulturní a kreativní průmysl skrývá v sobě ohromný potenciál a velice angažovaně spolupracujeme s průmyslem a regiony v tomto ohledu. Co se týče vzdělávání, stopa My jsme tady vybrali, nebo byla vybrána jako priorita jako vzdělávání jaksi mezi kulturní se zapojením digitální ekonomiky. Děkuji mnohokrát. E Já vám děkuji. A teď mají slovo naši dva spoluspravodají, jako první pan Eller. Děkuji. Já bych eh, navázal na příspěvky pana Maragala, pana Kohlíčka. Na konci 50. let eh, francouzský designer Paul Brack eh, přijel do Německa a rozhodl se a, založil vlastně celý, autom, celý sektor automobilového designu v Německu. Mercedes, všechno ostatní, to je původně francouzský design. Takže to je ten evropský kulturní příspěvek kultury do německého průmyslu. Ale ta hospodářská dimenze, pane Maragale, to jsem chtěl říct si dnes, 30 eh, příjmů automobilového průmyslu jsou náhradní díly. Jediný důvod, proč eh, ten trh není zaplaven levnými, jaksi horšími díly, je ten, že automobilový průmysl má právo, má patentové právo na své náhradní díly. Renault, Škoda, Mercedes, mají všichni patenty na ta svá zrcátka a všechno ostatní. A zhruba 30% zaměstnanců, eh, respektive eh, ten 30% zaměstnanců automobilového průmyslu je právě v této oblasti. To znamená, to je ten úspěch eh, automobilového průmyslu. Není to ta technika ani tak. A jako druhý příklad, eh, taková výzva, dnes eh, se z internetových platform stahuje 12krát víc obsahu než před eh, několika málo lety. A to znamená, že to je obrovský potenciál kreativního průmyslu. Tyto platformy vydělávají miliardy, ale zároveň příjmy kreativců, těch autorů, se snižují. Jak je možné, že máme 12krát větší obrat a že všechny ty příjmy vlastně zůstávají u těch platform? Tam není potřeba se dívat doleva, doprava nebo kamkoliv na Je to safe harbor, to je ten důvod. Protože ty platformy za nic neručí, mohou si dělat, co chtějí, nemusí kreativcům vůbec nic vyplácet, protože oni jsou ta neutrální platforma, ale to přece neplatí. Oni by ty své miliardy nevydělali, kdyby neměli ty kreativce. To znamená, je potřeba zajistit ten 12 násobek pro ty kreativce. A to se bohužel neděle, neděje. Pro ně je nula, 12 násobek mají ty platformy. A to je ten nekonečný potenciál, který v tomto leží. Je potřeba si to konečně uvědomit. Ono nejde úplně o hospodářství a lepší technologie a digitálno. Digitální svět je obrovská příležitost pro kreativní průmysl, ale vidíme příklady, kde jak si ta, ta výhodnost digitálního světa zůstává u těch zprostředkovatelů, u těch platform. To znamená, my do příště musíme zajistit, že se zbavíme safe harboru a že z digitálního světa budou skutečně prosperovat tvůrci obsahu. Děkuji, pan Morgano. Děkuji všem za příspěvky, eh, za všechno, co řekli stínoví zpravodajové a všichni ostatní. Já si myslím, že to jasně ukazuje, jak zajímavé toto téma pro nás, pro všechny je. Když dovolíte, Rád bych eh, zdůraznil několik otázek a třeba nastínil pár možných odpovědí. Pokud bychom měli schrnout dnešní diskusi, mohli bychom zopakovat to, co říkal pan Maragal, když eh, řekl, že CCI je něco, co je v současné chvíli velice zásadní pro Evropu. Pan Maragal řekl, že může být známkou problému do budoucna, když CCI definujeme na deseti řádcích textu. Já si myslím, že to je proto, že chceme být co nejkonkrétnější, jak říkal pan Eller, protože máme dojem, že když nezahrneme tam do té definice vše, co tam je zapotřebí zahrnout, pak některé oblasti přijdou o financování. Zjistili jsme, že to je velice komplexní téma a chceme zajistit, že budeme co nejdůkladnější při své práci. Samozřejmě e, jsou zde určité základní prvky, zelená kniha UNESCO, data, která máme díky Evropské komisi, A jak víte, když ta data eh, dostáváme, tak je to skutečně velice prospěšné, protože nás překvapí, jak vlastně lidé, obyčejní lidé reagují. My jako spravodajové myslíme, že v tom návrhu financování, kde odkazujeme na víceletý finanční rámec, mluvíme také o nutnosti kontrolovat programy, propojovat eh, kreativní Evropu, strukturální fondy Horizon 2020 a musíme také hodnotit a tím pádem propagovat konkrétní roli tohoto průmyslu. Eh, chceme být konkrétní, chceme vypracovávat konkrétní návrhy. O to se ta zpráva snaží někdo odkazoval na velikost audiovizuálního sektoru a roli digitalizace. Já si myslím, že to tam zdůrazňujeme, protože mluvíme o digitální tranzici, o tom digitálním posunu. A proto je ten kreativní průmysl eh, tím, kdo nahrazuje tradiční hodnotové řetězce a výrobní procesy. Jak víte, je nemožné, aby zpráva jako je tato zahrnovala úplně vše, ale mluvíme o nové směrnici pro audiovizuální sektor a nechceme, aby se někdo ubíral různými směry, jak si, aby k tomu měl každý jiný přístup. Je potřeba zajistit konzistentnost a myslím si, že to je možné. Paní Beres tomto mluvila velice jasně. Odkázala na konkrétní podstatu tohoto průmyslu. Eh, snažili jsme se připravit definici, ale ono to není vždy úplně jednoduché, že? Byla tam byla zmíněna také otázka remunerace, to znamená, jak zaplatit autorům, jak zaplatit tvůrcům, vynálezcům a Právní výbor prohlasoval 50 pozměňovacích návrhů a těmi bude potřeba se teď probrat, abychom zjistili, jaké další pojistky můžeme poskytnout. Proto jsme mluvili o té potřebě podívat se na autorské právo a e, práva duševního vlastnictví a jejich hospodářské aspekty. Nezapomeňte, že jsme hlasovali o zprávě Karas o kulturním a kreativním průmyslu. Jak nám připomněl pan předseda, tam se objevil odkaz na realitu CCI a to je, myslím, nedílnou součástí té celé situace. A proto pan kolega hovořil o nutnosti lépe chránit to, co máme. Právě proto, že zde jsou tyto platformy. Na to je potřeba pamatovat. Eh, děkuji vám mnohokrát. Ráda bych poděkovala oběma zpravodajům a teď bych ráda dala slovo panu Buskovi, ale ještě předtím, když dovolíte, zmíním dvě věci. My chceme, aby naše strategie byla konzistentní a konzistentní musí být i s ostatními politikami, které máme na stole nejen v našem výboru, ale i v jiných výborech. Mám na mysli sektor například audiovizuálních médií, elektronické obchodování a tak dále, tak podobně. Je potřeba si uvědomit, že CCI hraje velice zásadní roli v stávajícím hodnotovém řetězci a je potřeba zajistit, že budou existovat rovné podmínky. To znamená, potřebujeme práva a povinnosti stejně pro všechny, což souvisí s tím, co říkal pan Morgano. Dovolte mi připomenout vám ještě harmonogram. Schůzka stínových zpravodajů, ta byla nedávno oznámena, která proběhne a aby se vyřešily zbílé otázky související s kompromisními pozměňovacími návrhy. To bude v úterý 25.10. ve Štrasburku. Sekretariát vám pošle hlasovací seznam a termín pro žádosti na oddělená dílčí hlasování 7. listopadu a finální hlasovací seznam bude odeslán ještě před hlasováním a to proběhne 10. listopadu ve výboru. To je procedura, kterou se budeme řídit. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji zástupcům Evropské komise, oběma sekretariátům. A eh, děkuji vám za pozornost. Dávám slovo panu Buskovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dovolte mi říct, že to byla velice zajímavá diskuse. Velice, velice zajímavá. Paní Beres, děkuji vám. Byla to skutečně napínavá diskuse až do poslední chvíle. Paní Beres, M-Health, ano? za 10 minut, mHealth. mHealth, za 10 minut bude tady schůzka o mHealth, to je možná ještě důležitější snad i než kultura. S politováním konstatuji. No nic, paní Beres odchází, tak nic. Ale eh, stanovisko Jury bude hlasováno 13. to pošle Silvie a v plénu se hlasuje v prosinci, takže takový harmonogram. Děkuji vám mnohokrát. Příští schůze ve čtvrtek 10. listopadu. Ano, ve čtvrtek 10. listopadu v Bruselu. Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavou diskusi. Milí kolegové z výboru ITRE, ale nejen z výboru ITRE, i z výboru KULT, jste zváni na slyšení o mHealth. To je sdílená odpovědnost s výborem Envy. Za 10 minut začneme. Za 10 minut, takže přestávka sice ano, ale krátká. Ještě pokračujeme. Thank you.